Dear President, Dámy a pánové, zahajuji zasedání. Protokol a přijaté texty včerejšího zasedání jsme vám poslali. Máte k tomu někdo poznámky? Není tomu tak. Proto je zápis schválen. Po rozpravě